Tento váš postoj nás podporuje, nás um, ujišťuje v tom, že jak vysoká představitelka, tak já budeme nadále pokračovat tím, ty, tímto s, Um, Děkuji, pane komisaři, to je konec rozpravy. Máme šest návrhů usnesení, hlasovat se o nich bude ve čtvrtek ve 12 hodin. A podle pořadu jednání, teď mám před sebou zprávu pana eh, Selo. Eh, která se týká eh, šengenských aky a jejich realizace v Bulharsku a Rumunsku. Dobrý den, eh, pan komisařko, a teď nejprve zpravodaj na čtyři minuty. Děkuji, paní předsedkyně, paní komisařko. Eh, vážená zástupkyně eh, rady, eh, vážené kolegyně a kolegové, šest malých poznámek. Nejprve posílit Schengen. Je to jeden z největších výdobytků a úspěchů Evropské unie. Je to velký pilíř unie a my tedy tady máme před sebou určitou věc, určitý prvek, který nemůže být oslabován, ale naopak musí být uchováván a posilován a e, ty e, státy, které byly zakládajícími zeměmi, se rozšířily a jejich 23 e, uvnitř 20 a 27 celkově. Pak jsou tady rozsáhlé hranice Eh, přes 7 tisíc pozemních hranic, 25 států a 400, více 400 milionů obyvatel. Vzájemná eh, důvěra. Eh, zrušení vnitřních hranic znamená, že je nutno posílit důvěru mezi státy. Je proto třeba tady rychle a přiměřeně si vyměňovat informace, dobrá policejní spolupráce a efektivní kontroly na vnějších hranicích jsou samozřejmě zásadní a e, hodně bude záviset na rigoroznosti, účinnosti e, jednotlivých členských států a jejich vykonávání dohledu na vnějšími hranicích. Pokud toto nebude dodržováno, tak tady vlastně vznikne problém pro šengenský prostor a také se sníží vzájemná důvěra. E, a teď rovná pravidla. Musí tady existovat e, důvěra v postupy, které musí být jasné a spravedlivé. Kandidátské země se musí snažit e, korektním způsobem implementovat všechna šengenská kritéria. Všechna stejná kritéria musí totiž také, museli totiž plnit předchozí eh, kandidáti. Nic víc, nic méně. Čtvrtá je poznámka transparentnost jménem svobody a také bezpečnosti je třeba zajistit maximální transparentnost. Mě mrzí, že opět eh, se rada nechovala k Evropskému parlamentu tím nejlepším možným způsobem, protože evropští poslanci se nemohli podílet na hodnotící zprávě a to eh, mohlo být napraveno díky pouze díky velvyslanectvím Maďarska a, pardon, Rumunska a Bulharska, které požádali, aby práva, e, zpráva byla zaslána i Evropskému parlamentu, tak aby byli poslanci informováni. Rada bohužel znovu parlament a jeho úlohu nerespektovala. Stejná transparentnost je něco, co musíme žádat u těch e, problémů, které ještě nejsou vyřešeny, které E, prostě nestojí na e, překážku Schengenu, ale musí e, být, nesmí být odstraněny, musí být dále přístupné i parlamentu. Další připomínka. Pokolikáte v našich příspěvcích hovoříme o evropském občanství. Členské státy přitom Eh, teď myslím Rumunsko a Bulharsko, jsou plnohodnotnými státy a jejich občané plnohodnotnými občany Evropské unie se všemi právy a povinnostmi. Eh, Evropská unie se teď, eh, tedy šengenský prostor se teď rozšíří o tyto dvě země. Ty země, a to už je poslední poznámka, dobře pracovaly, protože splnili kritéria, je to velmi jasné, vyplývá to z hodnotících zpráv, rovněž to také vyplývá ze zpráv Eh, expertních misí. My jsme totiž provedli mise v Rumunsku a Bulharsku. Chceme také poděkovat eh, příslušným eh, rumunským a bulharským kolegům, kteří nám vyšli vstříc a musím říct, že teď jsme opravdu v situaci, kdy v šengenském prostoru můžeme přivítat Bulharsko i Rumunsko a doufám, že také rada k tomu přistoupí tímto způsobem a bude respektovat naše doporučení. Děkuji vám. A za radu paní Jury má slovo. Děkuji mnohokrát, pane předsedo. Pane předsedo, pane komisaři, pane zpravodaji, vážení poslanci, vážené poslankyně, je to zvláštní přejitost se podílet jménem Rady na rozpravě o rozšíření šengenské oblasti na Rumunsko a Bulharsko. To byla neustále vysoká priorita pro maďarské předsednictví. A proto jsme zvláště potěšeni, že jak Bulharsko, tak Rumunsko nyní dostali pozitivní hodnocení o jejich připravenosti aplikovat eh, celé šengenské aký. Vítáme skutečnost, že hodnocení tímto parlamentem vedlo také k podobným závěrům. A já zejména vítám práci zpravodaje Carlose Koeja jeho osobní nasazení a profesní angažovanost. A od, z důvodu historických se odchylil od protokolu přistoupení Maďarska a dalších členských států ze střední Evropy k Schengenu bylo komplikováno technickým problémem, který souvisel s rozvojem šengenského informačního systému SIS-2. A tehdejší portugalské předsednictví nám velmi velkoryse a, a kreativně pomohlo. Chci poděkovat panu předsedovi Lopezu Aguilaru a všem členům výboru Libe za jejich nasazení v této věci. Maďarské předsednictví vynaložilo značné úsilí pro prosazení této záležitosti. Předsednictví již záhy bylo informováno o tom, že je třeba řešit neustále výhrady z řady členských států vůči tomuto procesu. Předsednictví tudíž zařadilo stav vyjednávání o šengenském přistoupení Bulharsko-Maďarska na pořád jednání Rady pro vnitřní spravedlnost v lednu tohoto roku a byly také podpořeny závěry o pokroku a potřeba dále spolupracovat se všemi členskými státy směrem k přijatelnému řešení pro všechny zúčastněné strany. Jak Bulharsko, tak Rumunsko podnikli významné kroky, aby uvedli praxi i politiku těchto zemí na úroveň šengenských norem. A to se týká i oblasti ochrany osobních údajů, policejní spolupráce, kontrola vnějších námořních, pozemních i vzdušných hranic, vydávání víz a příslušná aplikace funkcí systému SIS. Mezitím hodnocení všech kapitol bylo dokončeno s pozitivním výsledkem. A po schválení příslušných zpráv eh, pracovními skupinami rady předsednictví předložilo návrh závěru o dokončení procesu hodnocení Radě pro vnitrospelnost plánované na 9. června. Vím, že to bude dobrá zpráva pro většinu poslanců a poslankyň Evropského parlamentu, v neposlední řadě pro ty z, Maďars, z, z Rumunska a Bulharska. Bude to významným krokem na cestě k plné účasti na Schengenu. Rada bude i nadále sledovat pokrok ve všech oblastech, Jsem k tomu, že řádné další kroky jsou součástí procesu ve všech šengenských zemích. A chci ujistit všechny poslanky a poslance, že jak Bulharsko, tak Rumunsko budou i nadále poskytovat pravidelné zprávy o řešení stávajících nedostatků a zejména se budou zabývat posílením kontrol na hranicích, zlepšení přeshraniční policejní spolupráce i zdokonalení systému vydávání víz. Až parlament schválí zprávu pana Koja a rada schválí závěry připravené předsednictvím, poslední krok při schválení závěru rady, jak víte, vyžadující jednomyslnost bude scházet. V tomto směru chci zdůraznit, že rada se může vrátit k této otázce velmi brzy, abychom reflektovali, jak je možné dále přispět této věci a to může být již v září letošního roku. Vážený pane předsedo, vážení poslanci ale poslankyně, zpráva zpravodaje se dotýká přístupu k utajeným dokumentům, tak jak o tom hovořil zpravodaj ve svém úvodu. A to byla důležitá otázka při řešení této problematiky. Přístup eh, parlamentu k utajeným dokumentům je meziinstitucionální otázkou mezi parlamentem a radou a maďarské předsednictví se snaží vyřešit. Proč se nám podařilo Podařilo se nám nalézt řešení s legací EP, ale vyžaduje to ještě určitý čas. Avšak maďarské předsednictví od samého počátku svého mandátu se snažilo o bezprostřední řešení, abychom neodkládali vstup Bulharska a Rumunska do šengenské zóny. A v tomto kontextu to byl na návrh maďarského předsednictví, kdy rada vydala souhlas aby parlament měl přístup k dokumentům, které jsou relevantní pro přístup obou států k šengenské oblasti. Celkově za to, vážný parlamente, maďarské přesvědčení je přesvědčeno, že rozšíření šengenského prostoru o Bulharsko a Rumunsko, když splňují technická i právní kritéria, bude prospěšné pro celou šengenskou spolupráci a pro Evropu jako celek kdy bude možné cestovat od Atlantiku k Černému moři, aniž bylo, nutné ukazovat pas či občanský průkaz. A takový volný pohyb je jedním ze základů Evropské unie, věc, která je hmatatelná pro naše občany. Je to hodnota, kterou musíme všichni hájit. Děkuji vám, pane předsedo. Děkuji vám paní Gyuri a nyní za komisi paní Malström. Vážený pane předsedo, eh, Schengen to je opravdu hmatatelný úspěch to je velice hmatatelná věc, kterou dali eh, orgány evropským občanům. Můžete jet z Finska do Portugalska, nemusíte se zastavit na hranicích. A nyní se také začalo opět hovořit o zavadení eh, hranic a to bychom měli zastavit. My potřebujeme více Evropy v této oblasti, potřebujeme lepší nástroje, potřebujeme také lepší doporučení, jak interpretovat šengenské aky a o tom budeme diskutovat s členskými státy na radě tento týden a také na radě ke konci června. Chci poblahopřát Rumunsku a Bulharsku k obrovskému úsilí, které udělali. Já jsem na vlastní oči viděla obrovskou práci, která byla vykonána. A také můžete nyní také využít nejmodernější technologii a to na mě také udělalo velký dojem, protože Rumunsko a Bulharsko využívají nejmodernější technologii. O, také se diskutovalo o tom, zdali oni splní technické kritéria a ukázalo se, že to opravdu dokáží a jsou skvělí malý. Komise bych chtěla také poděkovat panu zpravodajovi Koliovi a také dalším stínovým zpravodajům za tuto zprávu. Komise byla vždy toho názoru, že tady neexistuje eh, přímá vazba mezi vstupem do Schengenu a dalším záležitostem, což znamená například bezpečnost. Ale také Schengen je založen na důvěře. To znamená, že rozhodnutí o odstranění hraničních kontrol není založeno pouze na eh, technických předpokladech, ale také musí být k dispozici důvěra. A právě proto je důležité, abychom spolupracovali členským státům, abychom v této oblasti nastolili důvěru, aby hranice mohly být odstraněny co nejdříve. Eh, je třeba stanovit jasný rámec, jasný harmonogram, tak, aby Rumunsko a Bulharsko viděli cestu před. Oni ukázali, že splnili předpoklady, splnili stanovené cíle a já doufám, že brzy bude zde možnost udělat další krok vpřed. Děkuji vám za pozornost. Děkuji. A teď jménem politických frakcí. Nejprve pan Diaz de Mera na dvě minuty. Děkuji, eh, pan předsedo. Já bych chtěl nejprve poblahopřát kolegovi Koelovi, který opravdu eh, se do toho pustil velice usilovně. Je třeba pomoci eh, Rumunsku a Bulharsku. Já v ně mám důvěru. Oni pracovali dobře a zaslouží si eh, to, na co mají plné právo. Tady nejde o nějaký dar komise a paní komisařka Malstrémová řekla, že obě země země eh, dodržely pravidla a já se k tomu připojuji musíme eh, prostě teď eh, se podívat pouze na technické a právní aspekty věci. Jsou tady určitá kritéria a je třeba je dodržet konkrétně dodržet ochranu údajů, dodržet šengenský systém, dodržet zásady policejní spolupráce, dodržet zásady pro vydávání e, víz a e, pak e, samozřejmě je to otázka kontroly pozemních hranic a tak dále. Je třeba také respektovat systém SIS to je něco, co musí zaznít na radě. To je třeba také e, zaslat zástupcům těch pěti zemí, na které všichni myslíme a jejichž názvy nebudu zde vyjmenovat. E, tady se jedná o 400, více jak 400 milionů e, občanů Unie. Začlenit do šengenského prostoru Rumunsko a Bulharsko je něco naprosto normálního. Nemůžeme tady jít poskutupovat dvěma rychlostmi, nemůžeme vyžadovat od Bulharska a Rumunska splnění e, podmínek, které nemuseli splnit jiné země, aby se odstly v tomto prostoru svobody. Závěrem chci říct, že si jasně přeji, aby tady zazněl většinový signál, jasný signál z tohoto parlamentu e, v tomto e, duchu směrem k radě. Ještě jednou blahopřeji kolegovi Koelovi a Rumunsku a Bulharsku. Děkuji. Na řadě je pan Enciu. Děkuji. Děkuji, pane předsedo. Já bych chtěl poděkovat panu Koelovi za jeho práci, za eh, jeho expertní pohled na celou záležitost. Chci také poděkovat maďarskému předsednictví a paní komisařce Malströmové za eh, jejich podporu. Rozprava eh, k, ohledně přistoupení Romunska a Bulharska k Schengenu Eh, byla především rozpravou politickou a lidé tak trochu zapomínali na to, o čem jsme diskutovali. A my jsme přitom ve skutečnosti diskutovali o jasných kritériích, které musí splnit jakýkoliv stát, který chce přistoupit k Schengenu. Tady nejsou nějaké morální či právní argumenty, které by nás přiměly změnit eh, pravidla o přistoupení v závěru. Ta pravidla mohou být vylepšena, eh, dejme tomu, pro nový mechanismus pro eh, hodnotu sjednocení Schengenu. To je ale potom aplikovatelné na všechny státy. Nemohou tedy existovat nějaké dvojí normy. Rumunsko a Bulharsko nemůžou nést odpovědnost za všechno, co se v Unii odehrává, za všechno, co se odehrává v některých členských státech. Buďme e, seriózní. To je naprosto nepřijatelné. E, Rumunsko a Bulharsko nejsou zodpovědně za to, že některé členské státy Unie si nejsou schopny poradit se s kontrolou svých hranic či s problémem migrace a nemůžeme tady eh, postupovat eh, jako některé vlády, které přijímají protimigrační politiky, konkrétně proti romským občanům. A v neposlední řadě Rumunsko, eh, občané Rumunska a Bulharska by neměli trpět špatnými vztahy, které existují mezi trostátními orgány a některými evropskými vedoucími představiteli, kteří by měli být hlasem rozumu a naopak překlenovat to různo, eh, tu, tu, eh, ty, ty problémy, které někteří vytvářejí. Evropská komise musí být strážkyně smluv. Děkuji. Děkuji a nyní má slovo pan Weber. Pane předsedo, kolegyně, kolegové, dnes diskutujeme o tématu, které v posledních měsících se dostalo na program dne. Nejdříve bych chtěla poděkovat panu Koeliovi za profesionální přístup a profesionální vedení jednání ve výboru Libe. Bylo to opravdu velice příjemné spolupracovat s panem Koelie. S námi spolupracoval velice konstruktivně a zanechal zde svou stopu. Jedná se o principiální otázky. Jestliže ano, analyzujeme situaci ve dvou zemích EU, které splňují předpoklady e, pro vstup do Schengenu a jestliže tyto země všechno splňují, pak by měly mít možnost vstoupit do EU a veškeré závěry jsou pouze pozitivní. Náš zpravodaj dále také ještě řekl, že chce udělat ještě krok, další krok. Také plánuje návštěvu v těchto zemí, eh, také návštěvu stínových zpravodajů, kteří se seznámili se vším, s eh, řídícími centry, s kontroly, eh, tedy se zabezpečením hranic a tak dále. Jde také o další věc a to je přístup Evropských parlament k, k tajným dokumentům. Rada byla toho názoru, že pouze jeden poslanec by měl mít přístup k těmto dokumentům a ostatní by neměli mít přístup. To bylo kritizováno výborem Libe a já jsem přesvědčená také o tom, že jsme dostali za pravdu. Institucionální spolupráce musí být korektní a já doufám, že zítřejší hlasování vyšle jasný signál týkající se vstupu Rumunska a Bulharska do šengenského prostoru sektoru. A nyní pan Kerkhop. Uh, Paní komisařko, evropští občané ztrácejí důvěru v řadu evropských programů a je důležité, abychom neprosazovali něco, na co nejsme připraveni. A je to pocit řady členských států, pokud je o šengenskou oblast. Neměli bychom úspěch a další rozšíření, než všichni budou připraveni a musím zdůraznit, že tato rozprava by neměla být požita jako výmluva pro kritiku Bulharsku nebo Rumunska, kteří velmi úslovně pracovali, aby splnili technická kritéria, která komise stanovila. I když mohou nastat mezi námi rozpory, pokud o to zdá tato kritéria byla splněna, bylo mnohé vykonáno, ale toto je přitost pro obnovu důvěry v šengenský systém a integritu Evropské unie jako takové. Přejitost pro zlepšení překonaný a neefektivní systém hodnocení. Řešíme systém, který není schopen vyřešit budoucí výzvy, kterým čelí Evropa a politické názory členských států. Nyní je na čase stanovit kritéria, která nejen budou řešit technické aspekty šengenského systému, ale kritéria, která budou hodnotit i dopad organizovaného zločinu a korupce v rámci hodnocení stávajících členských států Schengenu. A já chci, aby Europol a Eurojust byly zapojeni do tohoto hodnocení. A možná takové nové hodnocení zabrání eh, různosti názoru a nedostatku důvěry v současný systém, což slyšíme nejen zde, ale v celé Evropě v současnosti. Děkuji paní ždanouka na dvě minuty. Milí kolegové, otázka je, zda poskytneme souhlas se vstupem do Schengenu pro Bulharsko Rumunsko. Přicházím z nového členského státu a vzpomínám, jak jsme chtěli vstoupit do Evropy a proto velmi vítám přistup, přistoupení Bulharska a Rumunska. Došlo k některým nedostatkům na cestě k Schengenu, ale tyto problémy jsou vyřešeny. Bulharsko a Rumunsko jsou plně připraveny vstoupit do oblasti volného pohybu v roce 2011. Chápu obavy z korupce a organizovaného zločinu. A proto spolupráce v rámci eh, mechanismu spolupráce a věřování by měla pokračovat, ale nemůžeme vymýšlet nová kritéria pro přistoupení do šengenského prostoru a nemůžeme podrývat jistotu, že tyto státy by měly vstoupit, jakmile splní příslušná kritéria. Rozprava v parlamentu ukázala jasnou potřebu zamezit dvojímu metru při hodnocení splnění šengenského aký ve stávajících a přistupujících členských státech. A proto je to hodnocení důležité. Nepřijatelné, aby některé členské státy v radě navrhly změny právního základu tak, aby vyloučili parlament z rozhodovacího procesu. Ale věřím, že náš zpravodaj, pan Coelho, bude obhajovat výsadu parlamentu tak, jak vždy úspěšně činil s naší plnou podporou a já bych chtěla poděkovat pana Kojovi za jeho práci a věříme, že bude pokračovat dobrá spolupráce do budoucnosti. Děkuji. A nyní má slovo pan Ernst. Paní Ernst, dámy a pánové, já se domnívám, že musíme říci, že je na čase, aby Bulharsko a Rumunsko byly plně zapojeny do šengenského procesu odstranění vnitřních hraničních kontrol a vytvoření volné mobility patří mezi hlavní hodnoty EU. A proto upřímně řečeno nechápu blokádu ze strany mnoha členských států, včetně Německa. A s argumentem, že je třeba bojovat proti korupci, proti nekontrolovaným uprchlickým proudům. Já prostě těchto argumentům nerozumím. Je to velice nebezpečná hra, která se zde s Rumunskem a Bulharskem hraje. A právě proto jsme podporovali pana zpravodaje hned od počátku. A sice to, že všechny členské státy musí mít stejné podmínky při vstupu do Schengenu. A my jsme byli hluboce šokováni, že rada se zachovala tak strašně k parlamentu a dokonce nám odmítl přístup dokumentům. Existuje tady stanovisko, my očekáváme vstup těchto zemí do Schengenu a že se nebude čekat až do září. A já chci Sabínu Fáty z Rumunska citovat. Rumuni jsou euforičtí občané, oni se dívají směrem do západní Evropy, je již eh, standardy chtějí dosáhnout. Jestliže se k nimi otočíme zázdy, budou skoptičtí vůči EU a toho nechceme dosáhnout. Děkuji vám. Grazie, Pan Borgecio, děkuji, pane předsedající. Článek 4 odstavec 2 aktu přistoupení do eh, Schengenu stanoví, že proces hodnocení patřičných podmínek pro aplikaci šengenského AKI ze strany nových členských států je nezbytnou nutností k tomu, aby eh, Rada rozhodla, že mohou být zrušeny vnitřní hranice. A my nyní máme za to, že by bylo zapotřebí, aby právě tyto předpoklady Eh, které nyní považujeme za neexistující, které jsou tedy operativního typu a dalších typů eh, pro Bulharsko a Rumunsko, že tedy tyto podmínky, které nejsou splněné, by mohly podkopat eh, situaci, která nyní panuje v šesengenském systému. Je třeba zajistit kontrolu na vnějších hranicích, ať už jsou námořní, vodní, vzdušné nebo pozemské, pozemní. Proto já navrhuji, aby byl pozastaven proces vstupu Bulharska do šengenského prostoru, a to na základě obezřetnostního principu, i když eh, můžeme předpokládat, že k tomu navíc můžeme předpokládat, že tyto hranice vnější eh, Evropské unie se stanou úlem, eh, k němuž se budou zbíhat eh, ti, kdo budou chtít imigrovat do Evropské unie. Pan van der Stop, mnohokrát děkuji, pane předsedo. Bulharsko a Rumunsko to jsou skorumpované země, které by neměly vstoupit do šengenského prostoru. Já to vůbec nechápu, proč eh, se to zde teď tak eh, mm, růžově prezentuje. Eh, přístup Bulharska a Rumunska je naprosto dětinsky naivní. Bulharsko a Rumunsko sami už eh, dlouhou dobu říkají, že nejsou připraveny. Index eh, korupce Transparency International ukazuje, že korupce je v obou zemích naprosto normálním jevem. Eh, Bulharsko má hodnotu 3,6, Rumunsko 3,7. A tyto hodnoty ukazují, že tyto země by zkrátka neměly přistoupit do šengenského prostoru. Fakta nelžou. V lednu tohoto roku několik eh, celníků bylo obviněno eh, z korupce. Eh, několik set takovýchto celníků bylo obviněno z korupce a byly postaveni před soud. V Nizozemsku v posledních letech byla situace eh, taková, že eh, zde byla odhalena celá řada lidí, obětí obchodování s lidmi, eh, kteří pocházeli z těchto dvou zemí. A zkrátka je potřeba odstranit růžové brýle a vnímat to, jaká je skutečnost. A děkuji nyní za jednotlivé politické skupiny pan Kovače. Mnohokrát děkuji, pane předsedo. Já bych chtěl poděkovat panu Coelho za objektivní a spravedlivé hodnocení toho, co Bulharsko a Rumunsko udělalo. Děkuji předsednictví a komisi. Proces hodnocení těchto zemí musí být dokončen podle stejných kritérií, podle kterých byl zaháděn. Už v roce 2007 bylo řečeno, že až země splní technická kritéria a budou moci vstoupit do šengenského prostoru v roce 2011. A to je skutečnost. Um, hodnocení je jasné. Bulharsko a Rumunsko plní kritéria přístupu do šengenského prostoru navzdory některé kritice z některých členských států. A nicméně je třeba mobilizovat se proto, abychom lépe um, kontrolovali vnější hranice. Je zároveň třeba ukázat solidaritu s těmi, kteří čelí největším imigračním tlakům na jihu Evropy. To je důležité především nyní, když naši občané mají pocit, že imigrace může ohrozit eh, toho, to, čeho jsme dosáhli v sociální oblasti. Nemůžeme aplikovat dvojí standardy. Pokud máme mít nová pravidla, potom by se měla týkat všech členských států, starých i nových. Kolegové, Bulharsko a Rumunsko odvedlo svoji část práce a nyní je vidět, že tyto dvě země se skutečně hodně snažily bojovat proti organizovanému zločinu. Byl bych rád, kdyby eh, středozemní hranice eh, v jiných zemích byla chráněna tak dobře jako černomořská hranice v Bulharsku a Rumunsku. Abychom eh, posílili bezpečnost v šengenském prostoru, Rada musí učinit rozhodnutí, že Bulharsko a Rumunsko může ještě v tomto roce v září vstoupit do šengenského prostoru. Podpořme pana Koelia a vyšleme jasný signál radě, že aby naše vnější hranice byly bezpečnější a aby, by, aby naši občané byli v bezpečí, Bulharsko a Rumunsko by mělo vstoupit do šengenského prostoru ještě letos. Paní Benová, na minutu, prosím. Děkuji mnohokrát, vážené kolegyně, vážení kolegové. Eh, svoboda pohybu je jedním z významných vydobytků Evropské unie a jménem naší frakce socialistů a demokratů v Evropském parlamentu bych ráda podpořila vstup Rumunska a Bulharska do šengenského prostoru. Je třeba říci, Ať již kontrolní zpráva, ale i stanovisko samotného zpravodaje jsou pozitivní, za tomu patří veliký dík, ale zároveň chci vyjádřit určité roztrpčení. A sice nad tím, jak někteří kolegové ze zemí, které mají sami problémy s nelegální migrací a s korupcí, se dívají na Bulharsko a Rumunsko. Bulharsko a Rumunsko jsou plnohodnotné státy členské Evropské unie a musíme k něm přistupovat úplně stejně jako k ostatním zemím EU. Budete-li posuzovat přistoupení Rumunska a Bulharska, až budeme zítra hlasovat, byla bych ráda, kdybyste se na to dívali tak, jako byste hleděli na své vlastní země. Děkuji vám, pane předsedo. Ilčev, Pan Ilčev. Děkuji vám, pane předsedající. Dnes máme dokončit naše hodnocení připravenosti Bulharska a Rumunska eh, přistoupení do schengenského prostoru. Eh, budeme úspěšní, protože úspěšná je zpráva pana Koelia. Hodnocení Evropského parlamentu by měl zakládat na poslední hodnocení výboru Libe, Bulharsko a Rumunsko a jejich občané uslyší, že jejich instituce vykonaly poctivě svou práci. A proto se jim otevře cesta e, do šengenského prostoru. Novinkou je, že nehledě na obtížné diskuze jsme e, neumožnili Eh, ad hoc měnění eh, kritérií pro vstup do šengenského eh, prostoru. Někteří zůstávají skeptičtí. Je je třeba, abychom teď si uvědomili, že někteří lidé, kteří předtím byli spojenci Bulharska a Rumunska, nyní se na ně dívají pozdálí. A já doufám, že ministři Eh, vnitra a spravedlnosti eh, najdou společnou cestu stejně jako my. Pan Koval na jednu minutu. Mnohokrát děkuji, pane předsedo. Mám dojem, že v Evropském parlamentu v našich diskusích stále častěji se snažíme bránit naši pevnost. Ať je to na vnějších hranicích nebo na vnitřních hranicích v Evropské unii. Nadále chceme zabránit lidem v tom, aby eh, přecházeli přes hranice. Není žádný důvod pro to, proč by rumunští a bulharští občané neměli cestovat v Evropské unii, proč by neměli pracovat v Evropské unii. A v, z rozpravy vyplývá, jak fragmentovaná je Evropská unie. V současné době nebo jsou zde lidé, kteří přicházejí s pseudoargumenty proti Bulharsku a Rumunsku, ale jednoho dne budou tito lidé nést odpovědnost, protože podkopávají evropský pro, projekt. A pan Betn, jedna minuta. Děkuji, pane předsedo. Schengenský prostor by se měl nyní rozšířit i na Bulharsko a Rumunsko. V Rumunsku je 900 tisíc eh, eh, Romů, kteří by chtěli cestovat do jiných zemí. Jakmile eh, budou mít možnost cestovat do šengenského prostoru, určitě pojedou do Velké Británie, aby tam využili našeho štědrého systému ubytování a sociálního systému. Někteří občané eh, možná eh, budou chtít se setkat eh, s Romy a dát jim mapy, tak aby našli svoji cestu k domovům ministrů a premiéra. Až teprve až eh, zaparkují své karavany před domy eh, naší politické elity, teprve tehdy se možná naše politici zamyslí nad tím, jaká je skutečná situace. Pan Klaes. Děkuji, pane předsedo. Obávám se, že Evropský parlament se ukazuje ze své nejdivočejší eh, a nejodcizovanější strany. Jednáli se o vstup Rumunska a Bulharska k šengenskému AKI konstatuji, že některé členské státy se budou jistě eh, stavět proti a budou proto mít své dobré důvody. Nedávno byla zveřejněna zpráva Europolu, kde se konstatuje, že kriminální gengy z Albánska, Bulharska, Rumunska a bývalého Sovětského svazu využijí šancí, které se nyní vyskytnou díky vstupu Bulharska a Rumunska k šengenskému prostoru. Ve zprávě se poukazuje na to, že má do jít také, k, že se jedná o udělování eh, možností bezvízového vstyku. Eh, jaké záruky má nyní komise eh, pro to, že tento problém může být efektně vyřešen? Zatím žádné záruky neexistují. Jaká opatření plánujete pro odstranění dalších problémů s Romy, Cikány, kteří ruší a působí eh, kriminalitu, páchají kriminalitu, jak to vypadá s opatřeními pro potírání korupce, ty jsou, tady jsou také zapotřebí. Bulharští a, a evropští občané, kteří Eh, z Rumunska a Bulharska, kteří vstupují do šengenského prostoru, jistě pochopí, že problémy na pohraničních, eh, při pohraničních kontrolách nejsou tak závažné, abychom se museli zříci potírání kriminality. Děkuji mnohokrát. Pan Marinesko na dvě minuty. Děkuji vám, pane předsedající. Přistoupení Rumunska do šengenského prostoru je projekt, eh, který se zakládá na mnoha normách a na finančních a lidských zdrojích te, více než miliardu euro Rumunsko už investovalo tohoto projektu a dvě hodnotící zprávy eh, hodnotily pozitivně náš pokrok. Rumunsko má jedny z nejdelších eh, vnějších hranic Evropské unie a proto rozvinula systém, který je integrovaný. Nejmodernější bezpečnostní integrovaný systém eh, podle norem šengenského systému. Posílá také své, svou spolupráci s agenturou Frontex společně eh, i spolupráce s Řeckem je takto podporována prostřednictvím Rumunska a věnujeme obrovské prostředky na eh, ochranu hranic. Spolupracujeme také s Německem, s Nizozemskem eh, ohledně azylu a imigrace. Boj proti obchodování s lidmi a pašování eh, se zakládá na těch nejmodernějších prostředcích. Také poskytujeme eh, patřičné informace do systému SIS-1 a SIS-2. Náš eh, mm, způsob chránění námořních hranic je, hranic je skutečně příkladným je třeba také, abychom věnovali pozornost boji proti eh, korupci. A výsledky ukazují, že Rumunsko má nezbytnou institucionální eh, schopnost eh, toto všechno zdárně vyřešit a také patřičné kapacity v oblasti mm, odvětví spravedlnosti. Je třeba uznat tyto snahy Rumunska, což by jen přispělo k posílení ochrany vnějších hranic Evropské unie. Ještě jednou vám děkuji, pane Coelho, a, děk- a přeji vám hodně štěstí. Paní Fažon, děkuji vám. Bulharsko a e, Rumunsko chtějí e, přistoupit do šengenského prostoru a to na základě vlastních e, úspěchů. Populistická nacionalistická pravice využívá argumenty a fenomeny jako rasismus, uzavření dveří, eh, tak, aby zabránila vstupu do Schengenu eh, u těchto dvou zemí. Vstup do Schengenu znamená také vstup do prostoru eh, společného bezpečnosti a do dalšího společného prostoru rozvoje ekonomiky. Mobilita evropských občanů v rámci vnějších hranic Evropské unie, znamená možnost cestovat. To je jedna ze základních svobod. Omezení této svobody eh, by eh, také omezovalo vnímání výhod, eh, které může Evropská unie přinášet občanům. Myšlenka sjednocení je, doufáme, dostatečně silná, aby Evropská unie měla jasnou jasnou perspektivu sjednocování dalšího možného otevírání se novým členům. Pane předsedo, já jsem si se možná předsedl do EKR eh, tento týden, ale nezměnil jsem svůj názor na Evropskou unii. A šengenský prostor eh, je podle našeho názoru shluk eh, zemí, které zahrnují také Švýcarsko například. Nicméně došlo ke sporům na italsko-francouzských eh, hranicích a to ukazuje, že Schengen je v krizi. Pragmatismus eh, naznačuje, že dopady toho, že by Bulharsko a Rumunsko přistoupilo, by byly obrovské. Eh, vedlo by to k tomu, že celá řada nelegálních imigrantů by se dostala do Kalé bez nějakých překážek tyto země ještě nebyly schopné eh, efektivně bojovat proti organizovanému zločinu. Zkrátka posunutí hranic eh, až eh, do této oblasti by bylo příliš daleko. A pan Bizoto? Zatímco Evropa se tváří, že se nic neděje, organizovaný zločin ukazuje, že vstup Rumunska a Bulharska do šengenského e, prostoru e, bude umožňovat to, že turecké e, a další albánské gengy budou moci vstupovat do Evropy. Ilegální imigrace z Turecka bude procházet přes bulharskou hranici, bude se posilovat pašování, bude se posilovat obchodování s lidskými bytostmi. A vstup Bulharska a Rumunska do Schengenu by mohlo přinést Eh, další možnosti eh, ilegálního přistěhovatelství a ilegálního obchodu. Může tady docházet jak k obchodování s drogami, posílení obchodu s drogami, posílení pašování a posílení obchodování s lidskými bytostmi. Strana Liga Severu bude vždy proti takovýmto eh, špatným rozhodnutím. Kdo bude zítra hlasovat pro tuto zprávu, bude mít zodpovědnost za eh, rozhodnutí, které otevře eh, kriminaliz- mm, organizovanému zločinu cesty do Evropy. Děkuji mnohokrát a nyní paní Gal na dvě minuty. Děkuji. Děkuji, pane předsedo. Jsem velice rád, ráda, že přijetím zprávy Kojo Evropský parlament vysílá jasný signál a to, že uznává připravenost Bulharska o Rumunska a, a že podporuje přístup těchto dvou zemí a do šengenského prostoru, který je a, velice významný pro Evropskou unii. A, pro země východní Evropy je nesmírně důležité moci se pohybovat svobodně po Evropě. Nicméně ten signál by měl také být, že Bulharsko a Rumunsko musí splnit stejné podmínky jako ostatní země předtím. Takže nesmíme požadovat více od Bulharska a Rumunska, eh, než to, co se požadovalo od předchozích zemí. Eh, neměly by se zde používat dvojí standardy, protože něco takového by podkopalo eh, ten základ šengenského systému a to je vzájemná důvěra. Události v posledních měsících ukazují, že musíme bránit uh, Eh, tento výsledek eh, snahy společenství. Musíme se také snažit propojit přistoupení těchto dvou zemí a revizi hodnotícího mechanismu Schengenu. A tento, tato revize je nutná, tento přeskum je nutný, nicméně by neměl být uh, nutně propojen s přistoupením těchto dvou zemí. Já bych chtěl poděkovat panu Koejo, uh, jehož práce byla nesmírně důležitá a já také děkuji maďarskému předsednictví eh, za jeho závazek a za to, jakým způsobem přispělo k přistoupení těchto dvou zemí. A nyní paní Het. Imorgon så kommer vi att rösta om Bulgarien och Rumänien ska få Eh, bude se hlasovat o eh, přístupu Rumunska a Bulhorska k šengenskému prostoru. Pro mě jako sociální demokratku je samozřejmě, že všechny země v Evropské unii, které splňují kritéria, mají také právo se účastnit tohoto šengenského aky. Jistě je zapotřebí klas požadavky, které třeba splnit, ale musí to být stejná objektivní kritéria pro všechny. Všichni experti Eh, jsou si zajedno v tom, že podmínky jsou splněny a je tedy jasné, že obě země mají dostat povolení k vstupu. Slyšeli jsme tady teď různé protesty, eh, že by, se nemělo, že by neměly tyto země přistupovat z hlediska kriminality a tak dále, ale Paní komisařka Mástremová předložila zprávu pro potírání korupce a e, na tom se dá dále pracovat. Jistě je to otázka, která se týká celé Evropské unie a v pouze Rumunska a Bulharska. Zároveň je třeba potírat organizovaný zločin na základě posílené spolupráce a ne zavíráním dveří. Děkuji mnohokrát. Pane Kolino? Pane předsedající, paní komisařko, Paní ministrně Schengen je skutečně velkým pokladem civilizace a je třeba, abychom přivítali výsledek, který je skutečně důležitý a který je důležitý pro občany aby mohli eh, svobodně cestovat. Je to důležité i pro Bulharsko i Rumunsko. Je zapotřebí dále konsolidovat šengenský prostor, posilovat jej. Máme tu konkrétní svědectví o evropské civilizaci, které poskytuje právě šengenský prostor. Šengenský prostor je jasným opatřením, které eh, ukazuje evropskou myšlenku. Aký šengenské eh, je zásadní i pro ekonomiku. Já jsem přesvědčen, že 24. červen tohoto roku bude dnem, kdy Rada přijme na základě úvah rozhodnutí, založené na základě spolupráce a důvěry v členské státy. Samozřejmě, že mechanizmy hodnocení musí procházet mezi, z, přejít z mezivládní úrovně na vyšší, jak už označovala za možné paní Malstrem v minulých dnech aby eh, Schengen znamenal také posílení systému, transparentnost, dialog. Je zapotřebí říci, že Bulharsko i Rumunsko splnili podmínky a blahopřeji panu Koeljovi, kterému se podařilo vytvořit vyvážený text zaměřený také na ochranu občanů a jejich svobody. Děkuji. Paní Jotova. Шевал определи 1300 км. Vážení kolegové, skupina Ševal eh, eh, definovala 14 eh, kilometrů maďarských, bulharských hranic jako bezpečné hranice. Výbor Libe doporučuje radě, aby schválila přístup těchto dvou zemí do šengenského prostoru. A já bych chtěla poděkovat všem kolegům za jejich profesionální angažovanost. Některé členské státy se snaží prosadit přísnější kritéria kvůli problémům se zločinem a s korupcí. Také existují některé otevřené otázky. Nicméně ministr v Bulharsku pro vnitro byl vyzván, aby odstoupil kvůli některým problémům. Já bych chtěla poděkovat eh, komisařce Malmströmové eh, za balíček pro boj proti korupci, který předložila včera. Bulharsko a Rumunsko nemůž, nemohou být obětními beránky eh, v důsledku ehm, imigrace z Afriky, nadcházejícím volbám v některých členských státech a v důsledku hospodářské krize. Někdo v Evropě by neměl chtít postavit se proti nám a podpořme tedy zprávu pana Kolia. Děkuji vám, pane předsedající, paní komisařko, paní ministrině, vážení kolegové. Chci poblahopřát kolegu Koliovi, který vykonal obrovský kus práce. Byla to opravdu velice složité téma. Bulharsko a Rumunsko vykonali obrovské úsilí k tomu, aby posílili kontrolu hranic. A podařilo se jim tohoto dosáhnout. Eh, v oblasti soudní, policejní spolupráce, v ochraně údajů, v pol- ve vízové politice a v kontrole námořní, pozemní i vzdušné hranice, jasně hovoří hodnotící zprávy o tom, že všechna kritéria jsou splněná. Můžeme tedy konstatovat, že Rumunsko a Bulharsko jsou připraveny přistoupit do šengenského prostoru technicky i z personálního hlediska eh, Není tu tedy překážek rozšíření šengenského prostoru a musíme se zabývat tedy dalšími jednání s zeměmi. A to proto, abychom eh, se zaměřili na situaci na vnitřních hranicích mezi, Rum, mezi Bulharskem a, mm, Raku, eh, a Řeckem a eh, aby vzájemná pomoc byla skutečně reciproční. Celý tento systém musí správně fungovat a proto já doufám, že tato dohoda bude dosažena na radě za tím účelem, aby tyto dvě země mohly vstoupit do privilegovaného prostoru, jímž je šengenský prostor. Toto rozhodnutí eh, bude vítáno občany. Ještě jednou blahopřeji panu Kveljovi a děkuji paní ministrini i eh, paní komisařce. Paní Dancela má slovo. Děkuji. Eh, pane předsedo, domnívím, domnívám se, že země, které vyjádřily výhrady pro vstup Rumunska a Bulharska do šengenského procesu, by neměly zapomínat na to, že je to součást právní ho postupu a země splnily podmínky pro splnění této smlouvy. Rumunsko a Bulharsko si musí uvědomit, že by mohli, že se mohou součást, součást, že se mohou stát součástí šengenského prostoru a mohou přispět k posílení tohoto jednotného prostoru bezpečnosti, protože přispějí ke společnému prostoru spravedlnosti a bezpečnosti. Hodnocení uh, pozitivně hledí na splnění důležitých podmínek jako přistoupení k informačnímu systému a zajištění vysokého stupně bezpečnosti. Díky tomuto propojení budou mít všechny státy také údaje ke všem osobním údajům a to upřednostní také kontroly na vnější hranice Evropské unie. Děkuji mnohokrát. Pan Pirker. Paní komisařko, paní předsed, pane předsedo, my všichni víme, že obě země, Bulhorsko a Rumunsko, investovaly velice mnoho do zajištění, zabezpečení vnější hranice Evropské unie. Splňují šengenské standardy. Objektivní přeskoumání veškerá dospěla ke stejnému výsledku. Předpoklady pro přístup do šengenského prostoru byly splněny. Náš zpravodaj byl sám na místě a přeskoumával tyto záležitosti na místě objektivně a dospěl ke stejnému výsledku. Proto budeme nejenom hlasovat eh, pro zprávu, ale hlasovat také proto, aby obě tyto země byly přijaty do šengenského prostoru. Šengenský prostor je prostor důvěry, čili to není učiněno jednorázovou akcí. Tato důvěra musí být udržena natrvalo a musíme také mít zároky na trvol. Ovšem to platí ostatně pro všechny země a nejenom pro tyto dva státy. Doufám, že tato důvěra zůstane na trvalo posílena, abychom skutečně měli volný pohyb občanů v rámci Evropské unie a mohli ho udržet jako veliký výdobytek Evropské unie i do budoucna. Obavy mi způsobuje pouze jedna informace, kterou nemohu ověřit a tu jsem se dozvěděl dnes. Eh, podle této informace v Rumunsku příjem policie má být o třetinu snížen. A my všechny víme, všichni víme, že předpokladem pro neskorumpovatelnost a pro dobrou práci policie jsou také dobře placení policisté. Doufám tedy, že tato informace není správná a že policisté, kteří konají službu v zájmu těchto zemí a kteří konají službu v zájmu bezpečnosti celé Evropské unie, budou i do budoucna nadále dobře placeni tak, aby nemohli propadnout lákadlu korupce. Děkuji. Eh, Pan Papadopoulou. Paní Papadopoulou. Pane předsedající, na základě zprávy pana coelho Rumunsko a Bulharsko jsou tedy na základě hodnocení expertů dostatečně připraveny k tomu, aby eh, vstoupily do šengenského prostoru. A to, co se týče námořních, pozemních i vzdušných hranic, splňují základní eh, kritéria. Plné vstoupení těchto zemí do šengenského prostoru je důkazem solidarity kontinentu a je to také podpora evropského ideálu volného pohybu osob v evropském prostoru, čím se Evropa posiluje. Co se týče kritika, úvah o nárůstu migračních tlaků, v Rumunsku, Bulharsku či e, Řecku. To jsou výzvy pro celou Evropskou unii, pro všechny členské státy, které musí najít společný evropský postoj k řešení takovýchto e, situací prostřednictvím agentury Frontex a prostřednictvím solidarity e, s jednotlivými zeměmi, protože země Jižní Evropy čelíš takovýmto tlakům je zapotřebí, abychom měli na paměti stále, že tyto výzvy existují. Pan Kalfin. Pane předsedo. Je to šengensku, to prostranstvo označovalo pojav. Vážená paní komisařko, Zahrnutí do šenkenského prostoru znamená převzít odpovědnost. Bulharsko a Rumunsko musí převzít odpovědnost a poté vstoupit do šenkenského prostoru. Stejně tak jako jiné členské státy, které převzaly odpovědnost za ochranu vnějších hranic. Ano, šenkenský prostor je citlivé téma, proběhla celá řada diskusí. Přílev imigrantů ze severní Afriky, to je něco, co samozřejmě tyto diskuse neusnadnilo. Tyto problémy nicméně nebudou vyřešeny, pokud Bulharsko a Rumunsko nepřistoupí do šengenského prostoru. Naopak, správná reakce je posílit princip solidarity v oblasti imigrační politiky. A zahrnutí všech členských států je eh, pro dosažení tohoto cíle nutné. Musíme a nejenom umožnit Bulharsku a Rumunsku vstoupit, ale zároveň musíme od nich požadovat, aby převzali svoji odpovědnost za ochranu vnějších hranic. Paní Malmströmová komisařka hovořila o důvěře. Ano, e, vlády těchto dvou zemí musí mít e, možnost e, ukázat, že jsou schopni čelit výzvě. Paní Plump, vážený pane předsedo, vážení kolegové, chtěla bych vám říci, že před měsícem jsem měla do Bruselu eh, autem. Na maďarské hranici jsem viděla velký eh, velkou frontu nákladních vozidel, bylo jich 87 byly z Německa, z Itálie, z Francie, z Dánska a tak dále. Eh, byly naloženi zbožím, na které čekají spotřebitele, ale byli zbržděni postupem, který už se ve zbytku Evropské unie neaplikuje. Z toho důvodu bych chtěla zdůraznit, jak důležité je aby Rumunsko a Bulharsko vstoupilo do tohoto důležitého prostoru. Je to v zájmu celé Evropy, protože musíme eh, posilovat důvěru evropských občanů eh, v instituce EU a v Evropskou unii jako celek. Paní komisařko, vy jste řekla, že Schengen je důležitým darem pro všechny evropské občany. Je to důležitý nástroj pro to, abychom měli ne méně, ale více Evropy. A proto jsem přesvědčena o tom, že zítra Evropský parlament schválí schválí tuto zprávu a že rada co nejdříve bude odpovídajícím způsobem jednat. Děkuji. Okay, dear colleagues, I have... Děkuji, vážení kolegové. Mám zde 16 žádostí o slovo na eh, Catch the Eye. Já dám výjimečně příležitost všem, ale trvám na tom, že váš řečnický čas bude jen jedna minuta, poté vám budu muset odejmout mikrofon, abyste mohli promluvit všichni. A abychom včas mohli toto téma ukončit. Pan Šokor, jedna minuta. Děkuji vám, pane předsedající. Zpráva pana Kolja konstatuje, že Rumunsko i Bulharsko jsou patřičně připraveny na provádění šengenského aký. Přistoupení těchto dvou zemí k šengenskému prostoru eh, k danému datu ještě není jasné, protože některé členské státy se domnívají, že nehledě na konstatování evropských institucí přistoupení těchto dvou států může způsobit ehm, určité eh, problémy v šengenském prostoru. A já chci upozornit kolegy a radu na to, že je zapotřebí se rozhodnout o otázce, která zásadním způsobem bude ovlivňovat každodenní život 30 milionů eh, evropských občanů. Zrušení vnitřní hranice je velikým úspěchem Evropské unie. Rumuni a Bulhaři nyní očekávají, že i oni se stanou eh, těmito občany, kteří též mají všechna plná práva. Rumunsko a Bulharsko by mohli přistoupit ještě letos a to by byl velice silný signál. Děkuji vám vám. Dnes tu stojím proto, abych jednoznačně podpořila vstup Rumunska a Bulharska do schengenského prostoru. Zpráva pana coelha dokazuje tento názor, že obě země jsou připravené a splňují všechny podmínky. Bulharsko a Rumunsko jsou členskými státy Evropské unie čtyři roky. Pro, někteří, pro některé mé kolegy, pak, když si to protože se toho nevšimli. Některé poznámky některých kolegů, které tady zaznějí, mě skutečně velice mrzí, protože hovoříme-li o nezák- no, o legálních přistěhovalcích, kteří by mohli narušit naše území, hovoříme o členech a občanech Evropské unie. Tady jistě žádní nezákonní přistěhovalci nejsou. Kdo splní podmínky, měli by dostat možnost ehm, stát se příslušníkem šengenského prostoru. To je základní princip Evropské unie. Děkuji vám. Kyrie Kuzmenova, jen lepto. Paní Huzeno. Děkuji vám, pane předsedající. Paní komisařko, kolegové, poté co Bulharsko přistoupilo k Evropské unii, začalo usilovat eh, o vstup do šengenského prostoru a to je dalším krokem. Po proto eh, Rumunsko a Bulharsko pracovalo na plnění kritérií podmínky musí být stejné pro každého. Měly by být vztahovány na tyto dvě země stejným způsobem, jaké, jak byly aplikovány i pro ostatní, protože jinak by to znamenalo diskriminaci těchto států. Mnoho členských států má problémy s korupcí. Eh, s korupcí je třeba bojovat. Čtyři z pěti evropských občanů se domnívají, že korupce je problémem v jejich zemi. Eh, také zde jsou problémy s imigrací, ale je zapotřebí, abychom nacházeli společná řešení, aniž bychom opírali občanům jejich práva. Paní Kolarská. Pane předsedo. V Evropské unii Často slýcháme o krizi, o finanční a hospodářské krizi. Nyní tato diskuse skončila. A v rámci Schengenu lidé hovoří o základních právech, o ohrožení základních práv občanů. To, čeho jsme byli svědky v Itálii, Francii a v Dánsku, mě vede k přesvědčení, že musíme vyslat jasný signál, že si chceme udržet Schengen, že chceme posílit Schengen a že ho chceme rozšířit. A také, že chceme Ehm, aby Evropa zůstala otevřená. Můžeme překonat tuto krizi. Když eh, Dánsko, pokud eh, když Dánsko chtělo znovu zavést eh, hraniční kontroly, jsem velice ráda, že komise reagovala rychle a vydala prohlášení týkající se evropské asilové politiky. Nezdržujme a přijmeme tyto dvě země co nejrychleji. Today the Schengen... Pan Pasku, dnes je eh, Schengen pod silným tlakem. Na jedné straně dochází k velkému migračnímu tlaku ze severní Afriky, kde Evropa podporuje demokratické změny. A některé státy usilují o dočasné pozastavení šengenského prostoru. Na eh, druhé straně některé státy prosazují eh, své úzké zájmy oproti žadatelům a uvádějí, že Rumunsko a Bulharsko ještě nejsou připravené. V důsledku toho pravidla byla měněna eh, v průběhu hry eh, k nevýhodě těchto dvou hráčů, Bulharska a Rumunska. Já podporuji pozitivní výsledky této zprávy, ale také chápu politické eh, důvody pro možná doporučení, protože politika je založena na kompromisu. Nemohu ignorovat to, že nové podmínky, o kterých se hovoří, mohou také umožňovat eh, subjektivní interpretaci a doufám, že jsem na to sám. Pan Busol? Thank you very much. Mnohokrát děkuji. Děkuji vám. Dnes Eh, je třeba hledět na to, že Rumunsko a Bulharsko jsou technicky připraveni na vstup do šengenského prostoru. Eh, potvrzují hodnotící zprávy, že Rumunsko by mohlo uplatňovat určité lepší osvědčené postupy. Já jsem přesvědčen o to, že přístup Rumunska a Bulharska neohrozí bezpečnost hranic. Naopak zvýší bezpečnost vnější hranice Evropské unie. Hovoříme tady o důvěře, ale jak můžeme hovořit o důvěře, když některé členské státy modifikují pravidla hry tím, že přidávají dodatečné normy pro vstup do šengenského prostoru. Toto Kritérium, které se požaduje od Rumunska Bulharsko, nebylo splněno žádným jiným členským státem. My chceme stejné nakládání s našimi státy a aplikace stejných kritérií. Evropská unie by v tomto unii měla vyzva, vyslat jasný signál. Děkuji, pane předsedo. Děkuji také zpravodaji, který vypracoval nesmírně důležitou a obtížnou zprávu zároveň, protože tady jsou protichudné postoje, co se týče přístupu Bulharska a Rumunska do šengenského prostoru. Drazí kolegové, chtěl bych poděkovat všem, kteří pochopili, že Evropská unie je založena na určitých hodnotách a přistoupení Rumunska a Bulhorska tvoří také součást odpovědnosti, kterou tyto státy na sebe vzaly v roce 2004, aby splňovaly dané podmínky, které jejich splnění potvrdila hodnotící zpráva Evropské unie. Kolegové, eh, kteří tady vyjádřili kontroverzní protichudnou pozici, rád bych se jich zeptal, proč tomu tak činí? Zdá se, že podmínky jsou splněny, ale protichudná politika z hlediska nacionalismu bude důvodem a to nelze tolerovat. E, Děkuji vám, pane předsedající. Mám za to, že důvěryhodnost Evropské unie se zakládá na jednotné aplikaci pravidel. Připadá mi zjevné, že vstup Rumunska a Bulharska do šengenského prostoru má být schváleno na základě respektování pravidel, která byla platná i pro jiné státy. Nic navíc a nic míň. Co se mne týče, blahopřeji panu Kolejovi k jeho zprávě a k jeho návrhu na přistoupení Rumunska a Bulharska na to, aby vznikl akční plán s Řeckem a e, Tureckem, aby byly lépe chráněny hranice mezi těmito státy a bránilo se e, nelegální imigraci. Opakuji, že Dublin 2 musí být revidován a je zapotřebí, aby Frontex byl trvale při Řecku. Pan Milcer, pane předsedající, paní komisařko, šengenský systém, e, známe šengenskou dohodu, by eh, neměl vést ke zneužívání sociálního zabezpečení, ale eh, vede také k nelegálnímu ehm, přestěhovalectví. Eh, je nutné, aby se víc, abychom se více soustředili na ochranu vnějších hranic pokud Itálie bude mít ochranu svých vnějších hranic, eh, pokud bude s ochranou vnějších hranic zaostávat, potom to budou moci dělat i eh, nově přistupivší země jako Bulharsko a Rumunsko. Eh, velkým problémem je organizovaná, organizovaný zločin z východu Evropy i z Kavkazu. Dánsko eh, je eh, průkopníkem. Eh, komise ale reagovala velice rychle na to, že Dánsko chtělo zavést kontroly v boji proti kriminalitě. Je nutné, abychom udrželi naše vnější hranice bezpečné. Pan van de Kamp. Pane předsedo, děkuji srdečně. Každý, kdo sledoval práci na této složce, ví, že vstup Rumunska a Bulharska do šengenského prostoru je v Nizozemí velice obtížným tématem, ale neseme také evropskou odpovědnost v tomto tématu. A tady bych chtěl položit otázku paní komisařce. Jak zachovávání šengenských kritérií souvisí s potíráním korupce? Jak to vypadá? pohraniční kontroly mezi Rumunskem a Bulharskem a Ukrajinou. E, tady e, byly prý podplácení bulharští celníci a e, to umožňovali vstup lidem, kteří zde nemají co dělat. A druhá otázka, kterou položil už kolega Pirker. Co teď znamená skutečnost, že mají být snižovány platy policistů v Rumunsku? Mm, co pak se tady nehovořilo s odbory, jak to vypadá. Paní Smolková na minutu. Děkuji pěkně. Mnohokrát děkuji. Bulharská republika a Rumunsko za tři roky učinili všechna potřebná opatření k tomu, aby se mohly stát součástí šengenského prostoru. A kritéria pro zabezpečení vnějších hranic nejsou jednoduchá. Oba dva státy to zvládly a měly by se tak stát právem součástí šengenského prostoru. A to bez ohledu na to, že v současné době Evropa čelí přílivu imigrantů z Afriky. Je důležité, že hodnotící výbor, jeho členové navštívili oba státy. A tento výbor řekl, že Bulharsko i Rumunsko splňují šengenské požadavky. Jsem přesvědčena o tom, že poslanci Evropského parlamentu tuto zprávu schválí a že následně bude eh, tento přístup přijat i eh, radou. Já přeji občanům eh, Rumunska a Bulharska, aby zažili to nadšení, které já jsem zažila osobně při otevření hranic 22. prosince 2007, kdy se Slovensko stalo součástí Schengenu. A paní Jetemaky. Puhemies. Schengen-alueen... Pane předsedající, Dámy a pánové, rozšiřování šenkenského prostoru je otázka dodržování standardu, ale zároveň je to otázka důvěry. Bulharská a rumunská žádost přichází v zajímavou chvíli, ve chvíli, kdy v Evropě jsou kladeny otázky týkající se toho, zda je moudré, aby lidé měli volný pohyb. V minulosti byly hranice otevřeny, nebo v minulosti byly a znovu zavedeny kontroly na hranicích kvůli událostem, jako byly samity nebo například World Cup ve fotbale. A v současné době jsou stále častější policejní kontroly na vnitřních letech. Nicméně dostáváme se do situace, kdy čelíme a zneužívání určitého fenoménu. Paní Nedelčeva, mnohokrát děkuji, pane předsedo. Ten doklad, text je utržený na konstatacích na dokladčíka na místo při posvěštění tomu v Bulgárii Rumunii, no izraz na voli na Evropský parlament, da ostane veren na evropský duch, a jmenu gotovnosti za členstvo Schengen. Děkuji panu Koeliovi za jeho vyváženou a objektivní zprávu. Jediným objektivním kritériem je to, co učinilo Rumunsko a Bulharsko a to by mělo být považno za platné kritérium. Je zapotřebí, abychom vyslali důležité eh, sdělení za prvé radě eh, ohledně konstruktivního dialogu, přístavu, eh, přístupu k informacím a spolupráce s parlamentem. Rada musí ukázat, že nejenže je ochotná s námi spolupracovat, ale je třeba aby eh, toto jasné poselství bylo posláno i všem eh, zemím EU. Občané eh, členských zemí mají mít stejná pravidla, stejná práva a přesně to by měla chtít i Rada. Уважаеми дами и господа, първо искам да благодаря от своя страна на господин Коею за задълбочения доклад. Mnohokrát děkuji, dámy a pánové. Nejdříve bych chtěla poděkovat panu Kolejovi za detailní zprávu. Já jsem se přihlásila o slovo, protože existují snahy e, využít situace v Bulharsku a Rumunsku a pro určité politické e, cíle. E, v minulosti jsme měli podobné obavy jako v současné době, ale dřívější političtí představitelé nebyli tak eh, krátko zrací. Eh, je třeba nezapomínat na to, že pravidla musí být eh, stejná pro všechny. A to vyplývá ze smlouvy o Evropské unii a z principu solidarity. Ano, Evropa současné doby je jiná než Evropa před 20 lety, ale pokud eh, v šengenském prostoru je krize, to je něco do jiné debaty. A pokud by mělo dojít ke změně podmínek, mělo by se to týkat všech. Pan Kazak? Děkuji vám, pane předsedající. Také bych rád poblahopřál panu Koeliovi k mimořádně vyvážené a objektivní zprávě. Je to výsledek obecné nálady a postoje většiny z nás. Bulharsko a Rumunsko si zaslouží být součástí šengenského prostoru. Samozřejmě neměli bychom svalovat na tyto dvě země problémy, kterými se zabývají nebo které je třeba řešit všude, jako je korupce je třeba takovéto problémy překonávat ve všech 27 členských státech. A proto tu by nemělo být několik zemí, jako je Bulharsko a Rumunsko, které, na které by měla být kladena zodpovědnost za tyto věci. A jsem přesvědčen, že budou hodnotými členy šengenského prostoru. Pan Ungurianu. Pane předsedo, Bulharsko a Rumunsko ukázalo, že jsou schopni zajistit bezpečnost vnějších hranic EU. A to je plně zdokumentováno. Zástupci, kteří byli obviněni z, z korupce, byli eh, zatčeni. Může někdo zde tvrdit, že něco takového se nemůže stát v Dánsku nebo v Nizozemsku? Zároveň Bulharsko a Rumunsko eh, se nesnažili získat nejlepší hodnocení a Transparency International. Nicméně se snažili dodržet pravidla. Pokud se někdo snaží měnit pravidla během hry, možná to může být legální, ale v každém případě je to nespravedlivé podle selského rozumu. Exonomotes Epitropis, Kyria Malmström, η κυρία Μάλστρομ ve jménu komise má slovo paní Malstremova, prosím. Děkuji vám, pane předsedající, děkuji za tuto velice užitečnou diskuzi. Je to skutečně jasná potřeba posílit důvěru a víru v Schengen, posílení řízením, posílením hodnotících mechanismů, jak navrhuje komise, navrhovala už to před Vánocemi, že je zapotřebí, aby více nezávislých expertů hlouběji spolupracovalo, je zapotřebí do transparentnosti více také zašenit parlament také je třeba, aby eh, bylo možné okamžitě, co možná nejdříve pomáhat členským státům, které se ocnou v potížích a je třeba, aby se vyjasnilo, za jakých okolností pohraniční kontroly mohou být opětovně zavedeny. To všechno je třeba vykonat. Také je třeba, abychom bojovali proti korupci a posilovali tento boj. Ano, korupce existuje v Bulharsku i Rumunsku, ale v každém členském státě také. A komise teprve včera navrhla zprávu o tom, jak prosazovat boj proti korupci. Někteří z vás se již o tom zmínili. Je také třeba uznat obrovské úsilí vykonané Bulharskem a Rumunskem s cílem splnit technické podmínky Schengenu. To bylo všechno velice jasné, velice transparentní. Proto tyto země musí dostat jasnou perspektivu, jasný rámec toho, co se od nich očekává, tak aby členské státy byly připravené je přivítat v šengenském prostoru. Děkuji vám, pane předsedající. Děkuji. Slovo má paní Jerry dvě minuty. Mnohokrát děkuji, pane předsedo. Pane předsedo, paní komisařko, vážení poslanci. Nejdříve bych chtěla poděkovat všem za pozitivní slova. Chci poděkovat těm, kteří jsou eh, spokojeni se snahou maďarského předsednictví. Pro nás bylo velice důležité cítit vaši podporu, cítit, že stojíte za námi. Jsme svědky toho, že v Evropském parlamentu je velká většina, a která chce, aby Bulharsko a Rumunsko přistoupila do šengenského prostoru. Proč by měly tyto země vstoupit? Protože splnili svůj domácí úkol. V posledních měsících a týdnech maďarské předsednictví eh, učinilo celou řadu snah a v budoucnosti v tomto budeme také eh, pokračovat. Bulharsko a Rumunsko splnilo poslední eh, technická kritéria. A ta, tyto země skutečně provedly velké úsilí a měli bychom jim k tomu gratulovat. Během rozpravy jsem slyšela několik argumentů pro a proti přístupu těchto dvou zemí do šengenského prostoru. Obě skupiny řečníků hovořily o vzájemné důvěře jako základním principu a já s tím souhlasím. Maďarské předsednictví a pracovalo na tom, aby se tato důvěra rozvinula. Jak jsme se o to snažili? Za prvé, snažili jsme se vést neustálý dialog s oběma zeměmi. Úzce jsme sledovali jejich snahy, snažili jsme se jim pomoci. v jejich snahách a snažili jsme se jejich snahy hodnotit. Zároveň jsme byli v neustálém kontaktu s dalšími zeměmi, které měly určité pochybnosti o přístupu těchto dvou zemí do šengenského prostoru. Snažili jsme se přesvědčit tyto členské státy, aby přímo eh, vedli dialog s Bulharskem a Rumunskem. Takže v pozadí vedl, eh, probíhal trvalý dialog mezi eh, nejrůznějšími státy a my jsme se snažili vycházet především ze vzájemné důvěry a vzájemného porozumění. To je základ všech evropských politik. Bez něčeho takového nemůžeme dosáhnout jednoznačného rozhodnutí v radě. Samozřejmě vytvoření vzájemné důvěry trvá dlouhou dobu. My jsme měli šest měsíců. A doufám, že se nám podaří brzy finalizovat tento proces a že členské státy řeknou ano, tyto dvě země skutečně splnily e, svůj domácí úkol. Co nám může pomoci? Uh, a vytvořit vzájemnou důvěru. Za prvé konzultace a dialog, za druhé eh, neustálé snahy na straně těchto dvou zemí, tak aby tyto dvě země jasně ukázaly, že skutečně chtějí chránit vnější hranice EU. A v těchto oblastech jsme byli svědky velkého zlepšení a já přeji oběma zemím, aby v tomto duchu pokračovaly i v budoucnosti jsem přesvědčena o tom, že ještě něco může pomoci, i když to není oficiální kritérium, a to je mechanismus spolupráce a hodnocení. A tento eh, mechanismus eh, zmínili někteří eh, řečníci komise, svoji zprávu předloží během června. Bude se soustředit eh, také na organizovaný zločin, boj proti korupci a další aspekty. Takže komise se věnuje těmto eh, otázkám. Oni nejsou součástí podmínek pro vstup do Schengenu, nicméně je to něco, co v každém případě přispívá k vytvoření vzájemné důvěry. Jsem přesvědčena o tom, že výsled, dosažené výsledky povedou k tomu, že politické rozhodnutí bude pozitivní. Pokud se mě zeptáte na atmosféru eh, v EU, Myslím, že je těžké říci, že Evropská unie je v současné době velice otevřená a že otevírá dveře eh, na venek. Někteří řečníci na to poukazovali. Někteří řečníci také eh, hovořili o tom, že eh, Romové opustí Bulharsko a Rumunsko, jakmile vstoupí do Schengenu. Já bych chtěla říct si jednu věc jasně. Právo na volný pohyb osob je eh, zásadním právem v EU. Rumunští a bulharští občané mají tuto svobodu a to zahrnuje i eh, Romy, stejně tak jako všechny občany v EU mohou se přestěhovat bez víz do jakékoliv části Evropské unie. Nicméně eh, jsem velice hrdá na to, že během maďarského předsednictví byla schválena eh, strategie pro Romy, eh, která se snaží řešit tento problém tam, kde vzniká. Pokud poskytneme více možností vzdělávání a zaměstnanosti pro Romy, potom tento migrační tlak bude nižší. A poslední připomínka. Pokud někdo chce spochybnit nějaké základní právo a pokud chcete eh, upřít eh, základní právo ne, nejzranitelnějším občanům, je to skutečně negativní věc, která ohrožuje naši unii. Zmínili jste také přeskum tohoto systému. Maďarské předsednictví od samého začátku jasně říkalo svůj názor a poukazovalo na to, že musíme řešit tyto otázky odděleně. Za prvé přeskum a za druhé přístup těchto dvou zemí do Schengenu. Tyto dvě věci by neměly být spojovány. Musíme eh, udržovat toto základní právo volného pohybu. Musíme lépe využívat naše nástroje, musíme zlepšit ochranu a kontrolu našich vnějších hranic. To je důvod, proč pracujeme na nařízení o Frontexu, proč se snažíme omezovat migrační tlaky ze severní Afriky. To je také důvod, proč máme politiku sousedství a proč spolupracujeme s Evropskou investiční bankou na tom, aby měla větší kapacitu. Um, a v současné době řešíme také otázku aktu v přenesené pravomoci je potřeba podívat se na to, kde je třeba věci doladit, protože některé problémy ještě existují, nicméně je potřeba postupovat e, krok za krokem. Dámy a pánové, jsem přesvědčena o tom, že přeskum e, pravidel Schengenu a rozšíření Schengenu je něco, co bude vyřešeno za dva dny na e, zasedání rady. A jsem přesvědčena o tom, že rada schválí důležitá rozhodnutí a zároveň si podrží a na závěr dostává slovo pan zpravodaj. Prosím pěkně. Děkuji vám, pane předsedo. Během rozpravy jeden z našich kolegů řekl, že pakliže Rumunsko a Bulharsko se nechají vstoupit, že to je velice naivní názor naší sněmovny. Domnívám se, že se musíme pokusit používat rozumné argumenty. Jsme dospělí a jsme tady proto, abychom uváděli spravedlivé argumenty a proto není možné měřit dvojí měrou. Musíme se ptát, zda Rumunsko a Bulharsko splňují předpoklady a pak, že je splnili, musí jim být umožněn vstup. Důležité je, aby občané Eh, se celkově nazírali jako evropští občané a bulhárští a rumunští občané se nesmí stát rukojmími politických a populistických výpovědí. Víme, že ani v Schengenu není všechno optimální. Musíme se pokusit zavádět lepší systémy, abychom mohli identifikovat problémy a mohli odpovídajícím způsobem rychle reagovat a rozhodovat, budou-li problémy existovat i nadále. Ale diskuse o hodnotícím systému eh, Schengenu nemůže být prováděna na zádech občanů Rumunska a Bulhorska, kteří by se neměli stát rukojmími této diskuse to bude mít svůj rytmus. Děkuji vám, paní Dury, že jste také sympaticky odkázala na Portugalsko. To je něco, co pro mnoho států eh, také umožnilo, Portugalsko patří k zemím, eh, které také podporují vstup Rumunska a Bulharska. Doufám, že v rámci této debaty a po ní zítra při hlasování vyšleme jasný signál, aby rada věděla, že pakliže sněmovna zastupující všechny evropské občany, doufám také ve velké většině řekne ano vstupu Rumunska a Bulharska a že i rada to vše bude, bude realizovat co možná nejrychleji. Uh, Děkuji vám, pane Coelho. Děkuji vám, kolegové. Eh, slyšeli jsme, že většinou zazněly velice pozitivní eh, poznámky ze strany poslanců i ze strany hodnocení komise a rady. A je třeba poblahopřát Rumunsku a Bulharsku. Hlasování k tomuto tématu se bude konat zítra po 12. hodině. Vážení kolegové, následovat eh, několika minutová přestávka předtím, než začnou otázky na komisi.